Přichází paní předsedkyně. Opět zahajeme naše zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání a přijaté dokumenty jsou vám k dispozici. Máte k tomu nějaké námitky? Nevidím žádné námitky. Tímto je zápis schválen. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání. A to je prohlášení Rady a komise o situaci v Mozambiku, Malavi a Zimbabwe po cyklonu Idai. Předsednictví rady se poněkud opozdilo, neboť je ještě na zasedání výboru. Proto si nyní dovolíme eh, změnit pořadí a dáváme tímto slovo panu komisaři. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Jménem Evropské komise bych eh, si dovolil nejprve vyjádřit svoji osobní kondolenci všem rodinám a přátelům stovek obětí v Mozambiku, Malavi a Zimbabve. Naše myšlenky jsou s miliony lidí, na které měla dopad tato katastrofa. Už jsem zde opakovaně říkal, Evropa je otázka solidarity. Není to jenom otázka solidarity uvnitř Evropy, ale i mimo Evropu. Proto podporujeme všechny tři země nouzovým eh, financováním, poskytováním systému a odborníků přímo na místě. Dovolte, abych vám shrnul, jak jsme jako Evropa zareagovali na tuto katastrofu. Finance. Jen několik hodin poté, co cyklon dosáhl pevniny, jsme uvolnili 3,5 milionů eur financí na podporu leteckého eh, spojení s eh, postiženými oblastmi, zajištění přístřeší, eh, sanitárních facilit a hygienických opatření. Dále jsme uvolnili 12 milionů humanitární pomoci pro děti, eh, potraviny, zdravotní a sociální podporu a podporu v oblasti vody. Celkem je to tedy více než 15 milionů eur poskytnuté humanitární eh, podpory. Potom 4 miliony eur podpory poskytnuté pomocí mechanismů civilní ochrany. A zde jsme přijali nabídku devíti států EU, Portugalska, Španělska, Francie, eh, Rakouska, Lucemburska, Spojeného království, Itálie a Dánska. A já jsem velice vděčný těmto zemím za to, co učinili. Současně sdílíme 57 satelitních map Kopernikus na základě požadavku Mozambiku, Malavy a Zimbabwe. Dále expertní týmy. I hned jsme vyslali 8 eh, humanitárních poskytli osm humanitárních a epidemiologických, hydrologických odborníků přímo na místo, aby podpořili příslušné země i v souvislosti s vypuknutím cholery. Tým civilní ochrany, který se skládal ze 13 osob, byl vyslán 23. března jako součást eh, mechanismu civilní obrany EU a potom také eh, týmy z členských států. Ještě působí v Mozambiku a zachraňují životy přímo na místě. Dámy a pánové, dovolte mi jmenovitě zmínit tyto týmy. Jsem pevně přesvědčen o tom, že je třeba lidem ukázat, že naše týmy opravdu od, o, mohou odvádět na místě skvělou práci. Jak už jsem řekl, stále ještě působí v Mozambiku. Jsou to skuteční hrdinové, kteří působí přímo na místě Portugalsko. Vyslalo jeden zdravotnický tým a jeden tým hledá.